Začneme odpolední zasedání. Bude to trochu uvolněnější dnes, eh, než dnes dopoledne. To bylo velmi intenzivní a nabité, zatímco odpoledne bude poněkud klidnější. Začneme prvním bodem na pořadu jednání dnešního odpoledního programu kterým je iniciativa pro sociální podnikání, jak vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací. Spravodajem je Bogdan Kazimír Marcinkěvič, není zde a zastoupí jej paní Hübner, která má tímto slovo, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vyšlo to tak, že dnes náš kolega zastupuje Polsko tady před parlamentem ve fotbale. Máme za sebou jedno vítězství a doufám, že za chvíli budeme moci oznámit další vítězství eh, z připravených materiálů. Když začneme tuto dnešní debatu o tomto stanovisku, které bylo připraveno, eh, stručně bych eh, vám přiblížila otázku sociálních podniků. Sociální podniky to jsou hospodářské subjekty, jejichž eh, úkolem je dosáhnout co největšího sociálního prospěchu. Využívají také technologii i obchodních postupů. Fungují pod různými právními formami, Jedná se o různá uskupení, o nevládní organizace, o združení různého druhu, eh, veřejné subjekty, také eh, různé fondy a tak dále. A také nevládní organizace provozující hospodářskou činnost. Je také pravda, že své zisky využívají hlavně na sociální cíle, podílejí se na místním rozvoji, na rozvoji místního společenství a také poskytují ekonomickou nezávislost lidem vyloučeným ze společnosti. Často se jedná o postižené, třeba se jedná o osoby, které mají nějakou chorobu, která je na určitou dobu vyloučí ze společnosti a my chceme, aby se vrátili do společnosti, aby měli možnost získat práci. Jedná se také třeba o fyzicky postižené osoby, které ne vždycky eh, mají přístup ke všem pracovním místům, ale tady systém práce jim umožňuje vykonávat tuto práci. Často mají velmi dobré vzdělání, ale potřebují pomoc pro to, aby mohli ve společnosti fungovat. Vítáme tedy iniciativu, kterou Evropská komise navrhuje v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnikání je důležitým, i když neúplně úplně doceňovaným aspektem Jedná se o společnosti, které mají přinášet hlavně sociální profit a nejen generovat zisk. To je až na druhém místě. Tyto podniky se opírají o sociální a demokratické zásady a usilují o společenskou integraci. I přes vysokou úroveň eh, sociálních inovací a přes eh, velkou angažovanost eh, do své práce mají pozitivní vliv na hospodářský rozvoj. Musíme si také uvědomit, že sociální podniky narážejí na celou řadu eh, překážek, pokud jde o financování svých investic. A často je to komplikovaná administrativa, která souvisí eh, s tímto podnikáním často chybí odpovídající know-how a to jim neusnadňuje provádění těchto inovací ani dobré fungování na trhu. Proto také velmi pozitivně musíme zhodnotit eh, plány Evropské komise s ohledem na to, aby sociální podniky měly lepší přístup k financování tím, že se vytvoří nový regulační rámec eh, pro uplatňování nástrojů na evropské úrovni, pro uplatňování tady investičních nástrojů na evropské úrovni. Pozitivně se také díváme na návrh vytvoření systému evropských fondů, sociálních podniků či evropských kapitálů vysokého rizika, protože víme, že ty podniky samozřejmě často dělají činnosti, které souvisejí s rizikem, ale je třeba říci, že jejich sociální činnost je pro nás velikým plusem a stojí za to postupovat tak, abychom jim umožnili finanční zabezpečení z různých zdrojů a podle různých možností. Velikým zjednodušením a možností úspor bude také upuštění eh, od eh, určitých eh, přísných eh, podmínek eh, pro tyto malé a střední podniky, protože velmi často se opravdu jedná o malé a střední podniky, nejedná se o nějaké velké giganty, často se jedná o združení několika málo lidí dobré vůle. Sociální podniky se bohužel netěší velkému uznání. A to ani v místním společenství. Často je to způsobeno těmi stereotypy, které se dnes už velmi zakotvily a v souvislosti s tím jedním ze základních úkolů pro Evropskou komisi by měla být změna náhledu na tyto sociální podniky. A měly by k tomu sloužit eh, odpovídající informační a osvětové kampaně, aby se zvýšilo povědomí o těchto podnicích ve všech členských státech, aby se tyto informace dostaly prakticky všem občanům, aby věděli, že vyloučené osoby mohou mít možnost eh, pracovat v těchto podnicích a že tyto podniky naopak budou mít eh, možnost realizovat skutečně velké práce pro společnost. Myslím si, že důležité budou i počty protože musíme si uvědomit, že sociální podniky představují 10 všech podniků a vytvářejí 100 milionů pracovních míst. Takže vidíte, že pokud jde o veřejnou užitečnost, tak tyto sociální podniky jsou opravdu důležitým tvůrcem pracovních míst a proto musíme všemi prostředky usilovat o jejich rozvoj. Já doufám, že budeme pokračovat eh, tímto správným směrem a pozbuzuji vás ke spolupráci a také k tomu, abychom využili všech možných návrhů, abychom eh, v tomto eh, ohledu prostudovali všechny předložené návrhy k tomuto stanovisku. Děkuji. Děkuji. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové jako první Patricia Toja. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že parlament s velkou píchou eh, může proskoumat tuto iniciativu i další, které budou probíhat, eh, protože tato část aktivit eh, komise je následkem zprávy o sociálním hospodářství, která byla schválena v tomto parlamentu a obsahovala celou řadu těchto návrhů a žádala Evropskou komisi, aby začala jednoznačně jednat na podporu ekonomických subjektů sociálního hospodářství, protože Poté, co jsme dlouze hovořili o sociálním hospodářství, pořád zde nebyl žádný konkrétní krok, takže Řekněme, že je to výsledkem žádosti parlamentu z minulého volebního období a teď komise tedy konečně vytváří určité iniciativy, bude zde i fond, investiční fond pro sociální hospodářství a tak dále. Takže my jsme opravdu velmi rádi, já si cením toho, co zde bylo řečeno, se vším souhlasím a možná bych eh, ještě důrazněji žádala o určité věci, protože se jedná o velmi důležité iniciativy. Eh, řeknu jen pár věcí, které už zde byly naznačeny naší kolegyni, která zde zastupuje pana zpravodaje. Proč je výbor ITRE přidružen? Protože i tato zpráva parlamentu se k tomu stavěla tak, jako že tyto subjekty jsou hospodářskými subjekty. Nejsou to jenom nástroje sociální pod, eh, politiky. Musíme se také dívat na jejich hospodářskou subjektivitu. Mají podobu podniku. I sociální podnik je subjekt, eh, který funguje v oblasti hospodářství, i když eh, negeneruje zisk. Takže se na to musíme dívat eh, tímto způsobem a možná také laskavý, protože je to podnik, který do svého centra staví eh, vytváření blahobytu, budování pracovních míst a nejen tedy generování zisku. Nicméně musíme uznat, že se jedná o podniky. Je zde definice, která je dobře naformulovaná. Jedná se tedy o definici sociálního podniku, protože chápu, chápu, že je obtížné identifikovat nějakou formulaci, která by se hodila na všechny země, kde jsou ty skutečnosti opravdu odlišné. Mně ta definice připadá opravdu dobrá, vyplývá to i z názoru sociálních podniků. Budeme tedy žádat, aby potom byla tato definice přenesena do všech ostatních právních předpisů, aby byla definice jasná, ne aby se pokaždé něco měnilo. A tento návrh také říká, že je důležitá otázka finančních zdrojů, které bychom měli mít k dispozici, to znamená přístup k finančním zdrojům a za druhé také vzdělávání, protože naše zkušenost nám říká, že velmi často je zde dobrá vůle, vůle podnikat, ale chybějí peníze také k tomu, aby se proškolili jednotliví aktéři. Takže kdybychom měli také přístup k tomu vzdělávání, kdybychom jim umožnili přístup k vzdělávacím službám, tak bychom těmto sociálním podnikům usnadnili přístup k těmto kompetencím. Další důležitá věc je podpora inovací. I tyto subjekty potřebují inovovat a právě v oblasti sociálního hospodářství jsou velmi dobré příklady inovace a nejen v oblasti technologie, také v oblasti řízení. Jedná se o zapojení, o angažovanost. Já si myslím, že by bylo dobré, aby tyto nejlepší postupy byly převedeny i do ostatních podniků na trhu, nejenom na sociální podniky. A já si myslím, že kdybychom se podívali na inovace třeba v řízení těchto podniků, tak bychom byli překvapeni. My máme pocit, ty stereotypy jsou nastaveny tak, že se vždycky jedná o nějakou aktivitu na nízké úrovni a to tak rozhodně není. Já jsem se často setkala se sociálními podniky, které eh, mají třeba zaměstnance, kteří jsou i mentálně postižení. A přitom je pravda, že tito zaměstnanci provádějí velmi profesionální služby. To znamená, že třeba vybírají peníze a tak dále. Prostě nejedná se jen o nějaké zahradnictví. Další otázka je otázka výběrových řízení. To je čtvrtý bod, kterého se chci dotknout. Nechci říci, že by měly být zvýhodňovány ve veřejných výběrových řízeních, ale rozhodně by neměly být znevýhodňováni. Zatímco právní úprava, kterou se řídí výběrové řízení, je zatím založena na nejnižších eh, nákladech. A často to funguje tak, že některé eh, podniky předstírají, že se jedná o sociální podniky, přitom zneužívají té své pracovní síly, vykořistují ji, vykořistují a přitom skutečné sociální podniky, které si toto nedovolí, jsou potom znevýhodněny. Takže my bychom chtěli, aby komise fungovala opravdu velmi důsledně a sledovala, o co zde vlastně jde. My tady také hovoříme o zaměstnanosti osob starších 50 let. Možná právě tyto struktury by mohly pomoci návratu do práce těmto osobám, které už nejsou eh, přijímány konkurenčními podniky nebo podniky, které se pohybují na obyčejném běžném trhu. Děkuji, děkuji paní kolegyni Toja. A teď eh, paní Barea. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Sdělení, které předložila komise, je velmi zajímavé, tak jak to řekla stínová zpravodajkyně. E, pokud jde o aktivity, které byly e, realizovány v rámci tohoto výboru. A pokud jde o charakteristiku těchto podniků, tak to je, že mají dvojitý dopad v podnikatelském prostředí a to, že investi- to, vlastně ty zisky se investují zpátky do podniku a taky jejich eh, sociální povaha. Jak řekla zpravodajkyně, je to 10 eh, 10, 11 milionů osob je zaměstnaných v těchto firmách. Mnoho osob se snaží nalézt živobytí v těchto podnikách. V návrhu komise eh, nalezneme zajímavý text, protože se to zde odlišuje od ostatních fondů a identifikují se zde tyto podniky. Eh, informace je důvěryhodná, protože vede ke zveřejňování veškerých eh, skutečných aktivit a také to eh, zlepšuje eh, sociální Eh, eh, výtěžnost. Já si myslím, že tady určitá věc, která je důležitá, aby to nezůstalo pouze v oblastech slov. Chtěla bych se zeptat, komi- eh, chtěl, toto bychom se měli zeptat komise. Budou-li dostávat prostředky z Evropského podnikatelského fondu, tak to jsou vždycky většinou profesionální investoři, kteří se na to obrací. Ale jakým způsobem to umožníme, aby i jiní investoři, menšinoví investoři mohli kapitalizovat a přistoupit k těmto iniciativám? To si myslím, že je důležité. A také bych chtěla zdůraznit, když stínová zpravodajkyně hovořila o tom, že inovace je důležitou součástí těchto podniků, protože to jsou podniky, kde jsou eh, profesionálové, kteří eh, potřebují neustále školení a je důležité, aby zde byl vykazován zisk a zároveň, aby zde byla zachována sociální povaha, protože toto potřebujeme pro řešení situací, eh, pokud jde o eh, trh s prací, tedy na základě iniciativy vlastních zaměstnanců. Já bych tedy chtěla požádat komisi, aby na toto odpověděla. Euh, ano, já také z celého srdce vítám tuto zprávu a tu neoblovnost ze strany komise i naší, naší instituce. Sociální podniky eh, dlouho byly považovány za zátěž, přítěž, ale dnes chápeme, že v, Evro- v evropské demokracii moderní a civilizovaná ekonomika musí spojovat tři sektory – sektor soukromý, tržní, dále sektor veřejný, který poskytuje veřejné služby, a to diverzifikované a kvalitní, a ještě třetí sektor, takzvané sociální ekonomiky. To znamená podniky, jejichž cílem není vyhledávání maximálního zisku, ale uspokojování různých společenských potřeb. Tento třetí sektor ekonomiky, sociální ekonomika, sociální podniky, se neomezují pouze na podniky, řekněme, charitativní, eh, které eh, se snaží řešit situace dlouhodobě nezaměstnaných nebo se snaží eh, nabírat pracovníky s postižením. To je jeden rozměr věci, ale jsou také zcela běžné podniky, které se přely k této filozofii. Například v mé zemi Francii jsou družstva, jsou pojišťovny, banky, které zaměstnávají kvalifikované, často nesmírně vysoce kvalifikované pracovníky, ale zároveň jde o e, družstva či vzájemné podniky, či podniky, jejichž cílem není akumulace kapitálu a vyhledávání maximálního zisku. Mohl bych e, uvést celou řadu z nich, zejména v oblasti um, e, zájemných pojišťoven a pojišťoven je uplatňována tato filozofie. Takže velmi dobré, že nyní tyto podniky rehabilitujeme a je vhodné, aby Evropská unie podporovala a částečně nesla jejich finanční náklady. Já souhlasím s návrhy, které byly předloženy, to znamená jít eh, ještě něco dále u těch iniciativ. A v každém případě chci Eh, uvítat tato této o toho, jak je eh, tady obsah, je to, jak je prezentována. Myslím, že ji můžeme ještě malinko vylepšit. Děkuji. Děkuji, paní Niebler. Eh, děkuji bardzo kolegům. Děkuji kolegům za cenné připomínky. Paní Nibler, omlouvám se, paní Nibler, omlouvám se. <laughs> But we, we, we, no, we are sitting so close together, you know, that's fine. <laughs> Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla krátkou uh, připomínku. Já bych chtěla poděkovat uh, mé sousedce za to, uh, jak zajímavou informaci zde předložila. Uh, já jsem se přihlásila, protože jedna otázka je důležitá, to je finanční podpora pro sociální podnikání. Já si myslím, že každý druh takovéhoto eh, doporučení či eh, směrnice na evropské úrovni právě eh, pomáhá tomu, aby tyto sociální podniky mohly fungovat v Evropské unii a to je důležité. Já si myslím, že z naší strany Evropského parlamentu bychom se měli zaměřit na sociální podnikání zadávání v rámci veřejných zakázek. Veřejné zakázky by měly zaručit, že eh, na základě předpokladu nejlepší nabídky eh, takže sociální eh, podnik nebude moci být nikdy tak konkurenceschopný, když je vše orientováno na cenu v porovnání s jinými firmami. Takže já bych se chtěla vyjádřit v tom směru, že bychom měli v rámci veřejných eh, zakázek tyto podniky upřednostňovat, aby tady nebyly znevýhodňovány. Eh, protože aby měli nějaký plus, nevím, jestli by to bylo prostřednictvím nějakého bodového systému nebo nějaký způsob, aby prostě sociální podniky v rámci veřejných eh, zakázek mohly se nadít tedy nějakého úspěchu. Eh, takže pokud jde o pozměňovací návrh, tak eh, já bych byla ráda, kdyby eh, kolegové a kolegyně to mohli podpořit. Děkuji. Děkuji kolegyně Nýblerové. A slovo má Gutierrez Cortines. Prosím. Gracias. Eh, děkuji. Já jsem sem přišla, protože dnes dopoledne jsem hovořila o, byla na schůzi o sociální ekonomice. Já bych vám chtěla poblahopřát eh, za tento dokument. U nás ve Španělsku družstva a firmy sociálního podnikání byly, mají opravdu výborné výsledky, hlavně především vzdělání, protože díky tomu eh, učitelé mohli vytvořit družstvo a tím pádem v těch školách jsou menší náklady. Před mnoha lety, eh, pokud jde o investice. E, do škol, tak to bylo uskutečněno během přechodného období a tím jsme mohli zvýšit o 40 počet škol ve Španělsku, protože když učitelé jsou vlastně e, e, členy toho družstva té školy, tak tím pádem oni hájí lépe zájmy té školy. Já si myslím, že bychom měli zeštíhlit stát, protože nyní nejsou možnosti investice, a musíme posílit sociální hospodáření. Já tomu rozumím tak, že například ta reforma, která byla uskutečněna v Portugalsku, pokud je o zdravotnictví, zdravotnictví, takže se to ubírá stejným směrem, že zdravotní služby se můžou nabízet prostřednictvím asociací členů a to jsou ty osoby, které tam pracují. Tím pádem eh, se nepotřebuje tolik investit ze státu. Já sama jsem byla v regionální vládě a eh, byla mm, eh, vypracována služba školek pro děti a tím pádem místní úřad poskytl budovu a všechno to bylo spravováno eh, prostřednictvím eh, sociálního podniku. Tím pádem se dá kontrolovat eh, peníze a výnosy. Takže já myslím, že toto je vynikající a chtěla bych, aby se to zahájilo co nejdříve a chtěla bych poblahopřát paní zpravodajkyni. Grazie, Kristýna. Madame... Děkuji, Kristýno. A teď má slovo paní Mazeskukovi. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poprosila také o slovenský, slovenské tlumočení. A možná je to i příležitost pro sociální služby přímo zde v parlamentu. Opravdu je třeba se bavit o určitých postupech, kde můžeme shledat příklady vhodných postupů v sociálním podnikání, protože mnoho mladých, také starších občanů E, vlastně neví, co to znamená sociální podnikání. A já jsem se jistá, že bychom měli zorganizovat veřejné slyšení s lidmi, kterém, kteří mohou poskytnout příklad nějakého osvědčeného postupu, kteří mohou jít příkladem na tomto poli a myslím si, že je to skvělá příležitost v sektoru služeb, protože v Evropě stále máme menší podíl služeb v hospodářství než například USA a zároveň je zde prostor pro inovace. Pokud je například o zaručování služeb pro starší občany, které by mohly být high-tech nebo služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, je řada věcí, kde starší občané by mohli být vlastně hlavním zákazníkem sociálních podniků. A mimochodem, jakž takž to zvládnu v angličtině, a ráda hovořím anglicky, ale přece bych ráda poprosila o tlumočení za slovenštiny budoucna. Děkuji a nyní pan Helman. Děkuji, paní předsedkyně. Víme, že respektive právě jsme tady slyšeli, že celá řada Evropanů neví, co to je sociální podnikání. Já bych se také přinesla do této kategorie a také jsem nikdy přesně nepochopil, co to znamená. A musím říct, že poté, co jsem si vyslechl tuto diskusi, jsem ještě více zmaten. Eh, jeden z účastníků diskuze říká, že eh, organizace sociálního podnikání nemohou doufat ve svoji eh, konkurenceschopnost a proto v oblasti veřejných zakázek bychom jim měli dát bychom je měli zvýhodnit, i když nejsou konkurenceschopné a dále Někdo říká, že sociální podniky mají mnohem nižší náklady a jsou proto mnohem více konkurenceschopné, takže mne by zajímalo, za tady půjde vlastně o nějaké sociální dotace a granty a dárky pro podle nás potřebné, nebo jde o skutečně užitečnou formu organizace hospodářské činnosti. Děkuji, nyní má slovo komise. Zdá se mi, že je tady pan Valence z generálního ředitelství pro trh. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem komise bych nejdříve rád eh, poděkoval a také přivítal většinu vystoupení, které jdou eh, stejným směrem eh, jako úvahy Evropské komise, když připravovala tuto iniciativu v oblasti sociálního podnikání. Především bych rád zdůraznil, jak je důležité prostudovat toto stanovisko zde ve výboru pro průmysl, protože pro Evropskou komisi role a místo sociálního podnikání a sociálních podniků v Evropě jde nad rámec pouze poskytování sociálních služeb, služeb pro a ve prospěch zranitelných osob, ale je to skutečný trumf pro evropské hospodářství. A to ve více směrech. Především proto, že se jedná o podniky, které mají trvalejší, udržitelnější model, který je odolnější a zaměřený více na dlouhodobý horizont, což je užitečné teď, když čelíme hospodářské krizi a delokalizaci. Jedná se o důležitý nástroj, průmyslové politiky v Evropě, která usiluje o to, že posílí svou, svou průmyslovou tkáň v širokém smyslu a že zajistí její trvalost. V tomto smyslu komise předložila celou řadu návrhů, které už začíná uplatňovat v souvislosti s iniciativou pro sociální podnikání. Některé z těchto návrhů zde byly jmenovány například evropský režim pro fondy sociálního podnikání, který usiluje přitáhnout, přilákat více eh, investorů, aby se takto zajistil rozvoj sociálních podniků v Evropě. Můžeme zmínit také návrh Evropské komise na revizi pravidel veřejný, pro veřejné zakázky, veřejná výběrová řízení. Eh, měli bychom se více zaměřovat na kvalitu některých služeb a nezohledňovat pouze v první řadě finanční aspekt a tím také uvolnit, uvol, umožnit tedy podporu těchto podniků, které přispívají ke všem cílům strategie Evropa 2020. Především pokud jde o trvale udržitelný růst, inkluzivnější růst a musíme také zdůraznit, že se jedná také o inovující růst, protože právě sociální podniky jsou eh, takovou avantgardou v oblasti inovací, sociálních inovací. A když hovoříme o sociálních inovacích, hovoříme o hluboké reflexi, o procesech, o způsobech řízení, o výrobních procesech, eh, o poskytování služeb a výrobě produktů což se potom může projevit i v ostatních odvětvích ekonomiky. Takže tyto podniky mají velmi důležitý pákový efekt, který působí na růst v celé Evropě. A na závěr bych velmi rychle odpověděl na otázky posledního eh, řečníka. Omlouvám se, nezachytil jsem vaše jméno. A teď už začnu mluvit anglicky, protože on mluvil anglicky, tak já bych měl také odpovědět anglicky. Proto bych rád zmínila fakt, že samozřejmě v Evropě máme různé náhledy na to, co vlastně sociální podniky jsou a co je vlastně sociální hospodářství jako takové. Jsou zde rozdíly mezi zeměmi a dokonce i v rámci sociálního podnikání. Jsou zde různé oblasti, nebo tedy různé formy podniků. Některé z nich mohou být ziskové, některé ne. Některé z nich mohou potřebovat veřejnou podporu, prostřednictvím dotací a jiné, a jejich stále více, se snaží a usilují o to, aby byly soběstačné a chtějí vytvářet soběstačné obchodní modely a my je chceme v těchto snahách podporovat a musíme je podporovat. Podporujeme také celou řadu sociálních podniků, které se snaží přesunout od kultury dotací ke kultuře podnikání a spousta z nich má různé podnikání, které funguje ve formě asociací, združení a poskytují tedy přidanou hodnotu z hlediska společnosti a tím pádem eh, počítají s tím, že dostanou eh, dotace od veřejných subjektů ale velmi často, i když jsou to tedy veřejně prospěšné podniky, tak jsou to pořád podniky podle evropského smyslu slova. A tyto podniky jsou schopny vytvořit eh, udržitelné a soběstačné obchodní modely, pokud budou dostatečně podporovány při rozvoji svých administrativních a řídících kapacit. A v tomto respektu nebo v tomto ohledu věříme, že je zde obrovský potenciál pro všechny tyto podniky, aby se z nich stali skuteční hráči na trhu, kteří budou schopni konkurovat v hospodářském kontextu jiným firmám. Takže z našeho hlediska zde není rozpor mezi těmito různými typy společností. My jsme přesvědčeni o tom, že všechny tyto formy jsou součástí hospodářské budoucnosti a hospodářského oživení pro Evropskou unii. A samozřejmě jsme vám dále k dispozici, pokud poslanci mají nějaké dotazy, jsme otevřeni diskuzím o definici a o krocích, které je třeba podniknout na podporu těchto podniků. Naše generální ředitelství, eh, generální ředitelství pro podnikání a pro zaměstnanost jsou vždy otevřeně diskusíme s poslanci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní na závěr má slovo paní Hibner. Prosím. Děkuji. Děkuji všem kolegům a kolegyním za vaše příspěvky. Tady ukázali, že sociální podnikání může být ještě doplněno, rozšířeno. Děkuji paní kolegyni Toja, která ukázala, že to, že se toto téma řeší u nás, svědčí o tom, že je to také druh eh, obchodního podnikání. Nicméně obchod eh, to znamená také to, že když nebudeme muset platit peníze eh, a dáme práci lidem, tak to je přece také biznis. Biznis není jenom otázka komerčního zisku. Sociální zisk je také přece ziskem, je to také biznis a v tomto smyslu nám komise navrhuje rozšíření tohoto tématu o všechny ty podniky a společné, nebo tedy sociální uskupení, která vytvářejí eh, takovéto činnosti a vytvářejí i zisk. Takže to, co děláme v oblasti sociálního podnikání je pro nás také velmi důležité, protože to souvisí také s tím, že prostě můžeme dávat lidem práci a že tito lidé tím pádem nečerpají sociální dávky. A i to může být velmi důležitým plusem. Další důležitá věc, o které zde kolega také hovořil, je také to, že je třeba pomáhat rozvoji těchto podniků. Samozřejmě na jedné straně se bude jednat o dotace, ale také na druhé straně se může jednat o nízkouročné půjčky. Ale já si myslím, že bude zachován charakter takovéto podpory. Často ty eh, podniky fungují na nejnižší úrovni, na úrovni eh, místní a proto je velmi důležitá spolupráce s regionálními a především tedy eh, místními orgány, které jsou nejblíže občanům, nejblíže obyvatelům. Důležitá věc, na kterou upozornili kolegové, já to odkážu svému kolegovi, že bychom se měli zaměřit také na přípravu, na školení. To je to, co tady kolegové zdůrazňovali, odpovídající vzdělávání, vzdělání těch, kteří se mohou zabývat takovýmto sociálním podnikáním. Je důležité, aby věděli, jak se mají v tomto podnikání pohybovat a každá osoba, která vytvoří nové pracovní místo, tím pádem pomůže boji proti vyloučení jiné osoby ze společnosti a to by mělo být také náležitě oceněno. Já mám ze své vlastní země příklady, kdy lidé, kteří byli vyloučeni ze společnosti, kteří se najednou eh, nacházeli na okraji společnosti, často mm, byli, řekla bych, neprávem vyčleněni. Často se jednalo o nějaké choroby, které jim eh, neumožňovaly pracovat ve stávajícím zaměstnání, museli odejít a hledat si teď nějakou jinou cestu a my bychom měli pomoci těmto osobám najít tuto novou cestu. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji. Takže 31. Eh, května to znamená, zítra nám vyprší lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 19. června se bude diskutovat ve výboru ITRE, 10. 7. se bude hlasovat ve výboru EMPL a na plenárním zasedání se zatím ještě neví, kdy se bude hlasovat. A teď eh, Přistoupíme k dalšímu tématu. Erasmus pro všechny, program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. S provodajkou, nebo tady navrhovatelkou je Silvia Adriana u které tímto dávám slovo, prosím. Mulțumesc, doamnă președintă. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Program Erasmus pro všechny se vztahuje na Eh, školství, mládež a kulturu a má za cíl, respektive a má navazovat také na celoživotní vzdělávání. Navazuje na existující a mezinárodní programy, zejména jde o Erasmus Mundus, EduLink a Alvo a také program spolupráce s průmyslovými zeměmi. Ráda bych poukázala na skutečnost, že zapracování všech těchto programů do jediného představuje racionalizaci a společná pravidla, která budou jednotně uplatňována ve všech členských státech. A znamená to tedy snížení administrativní zátěže, což jsou všechno věci, po kterých Evropský parlament a zejména náš výbor volá u všech evropských programů. Rozpočet na období 2014 až 2020 představuje zhruba 17,2 milionů eur, z čehož 65 bude alokováno na mobilitu vzdělávacích pracovníků, 26 na spolupráci pro e, inovace a osvědčené postupy, 4 na podporu e, politických reform, 2 na správní výdaje, 318 milionů na činnosti programu Jean Monnet, a 238 eh, milionů na opatření v oblasti sportu. Kromě toho je zde indikativní částka 1,8 miliard eur, která bude vyčleněna v různých externích nástrojích na podporu mezinárodního rozměru vyššího školství. Já jsem učinila několik návrhů. Především podporujeme racionalizaci v této oblasti a zaintegrování všech těchto programů do jediného, protože to znamená snížení administrativní zátěže pro příjemce. A mezi pozměňovacími návrhy, které jsem předložila, nebo které byly předloženy, chci Chci eh, vypíchnout téma promyslové politiky. Ta totiž závisí na výzkumu a inovacích v Evropě, zajištění přístupu do těchto programů pro nevládní organizace, zejména ty, které pracují s mládeží, ve všech těch zmiňovaných oblastech eh, a využívání informačních technologií pro usnadnění přístupu k těmto programům pro osoby s postižením nebo s problémy, jak, ať již eh, v oblasti fyzická, geografická a tak dále. Dále požadujeme určitou garanci o postgraduálních studentů, kteří by se věnovali doktorantskému studiu v jiné účastnické zemi. Kromě toho tedy v příloze 1 žádám definice místo aktu v přenesené působnosti, místo kritérií výkonnosti v článcích, změněných článcích 5 a 11. Žádám o vyloučení z alkačních kritérií, pokud je o financování, které má být zpravováno vnitrostátní agenturou, u, implementa- u prováděcích předpisů podle článku 6 týká se to tedy životních nákladů v členském státě. Toto by totiž mohlo vést k diskriminaci vůči, um, vůči vysokoškolským či postgraduálním studentům podle hlediska nebo na základě jejich místa pobytu. Požaduji transparentnost a žádám komisi, aby na svých webových stránkách zveřejnila informace ohledně pověřených vnitrostátních agentur eh, a programů a jednoletých eh, finančních objemů. Na implementaci také požaduji spolupráci mezi komisí a členskými státy, pokud je o pověřování národních agentur odpovědných za řízení a zprávu programů od 1. ledna 2014. Takže v zásadě Tyto mé poznací návrhy spadají do naší oblasti působnosti a žádám také, aby mladí podnikatelé mohli mít prospěch z tohoto programu. Předložili jsme několik poznacích návrhů ohledně mladých podnikatelů A promyslovou politiku jsem zahrnula mezi politiky, které jsou relevantní z hlediska tohoto programu a těším se, těším se na připomínky kolegů. Ještě jednou podporuji racionalizaci a sjednocení pravidel, protože to znamená méně byrokratické zátěže. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Ford. Um, děkuji mnohokrát a děkuji paní Tykau za její velmi plnou práci, jako vždy. Mám určité podněty, z nich některé se shodují s názorem zpravodajky, eh, některé jiné naopak jsou spíše tak trochu obavy. Eh, já chápu, že eh, když někdo cestuje mimo svůj region, mimo svůj členský stát za vzděláváním, může to mít obrovský přínos. A myslím si, že pokud to rozšíříme Eh, ne pouze na, a vztahneme ne pouze na eh, akademické vzdělávání, ale také na odborné vzdělávání. Eh, je to určitě klíč k růstu v Evropě, ale trochu mne trápí, že pokud se podíváme na vzdělávání školství v době, kdy zrovna jsou prostředky omezené, ne pouze v evropském rozpočtu, ale i ve vnitrostátních rozpočtech, musíme mít jistotu, že tyto školící programy skutečně pomáhají pomáhají k získání dovedností a to nákladově nejefektivnějším způsobem. Dochází zde k výraznému navýšení rozpočtu a já si myslím, že musíme mít jistotu hledně to, odkud se ty prostředky vezmou. Vím, že 40 toho rozpočtu nebylo alokováno na žádný konkrétní sektor či prioritu, takže já si myslím, že na tě bychom se měli ještě zamyslet. Dále mne trošičku trápí vyváženost mezi například vzděláváním dospělých, na což mají pouze 2 prostředků a přitom to má nahradit některé stávající programy, které byly učeny jak starším, tak mladým eh, studentům. Eh, pokud o magisterské a doktorantské eh, studium a příslušné granty, jak, jakým způsobem se to zde překrývá s programem Marie Curie, který se ukázal být velmi, velmi cený v oblasti postgraduální. Takže tady by mě zajímalo, zda vytváříme paral- paralelní programy, nebo zda vytváříme přidanou hodnotu. Dále program Jean Monnet představuje přidanou hodnotu. Pokud je cílem podpořit evropskou integraci, pak bych navrhovala, aby pak bych řekla, že lidé, kteří se obvykle účastní programu Jean Monnet, už obvykle jsou velmi dobře informováni o evropské integraci, takže pokud eh, cílem Erasmu pro všechny je pomoci lidem vycestovat mimo svůj region a stát eh, a takto se učit, eh, nebylo by lepší, aby se tento program zaměřil na další sektory, nebo tento přístup zejména na odborné školství. Dále musí být možné vztáhnout tento program jak na formální vzdělávání a školství, tak na neformální Některé předchozí programy eh, v tomto pomáhaly. Eh, musíme se postarat o to, aby zde nevznikla eh, určitá mezera. Pokud je o problematiku nebo oblast sportu, nemám žádný problém s tím jej financovat z veřejných zdrojů, jenom se domnívám, že to musí být zacíleno. Jo, v Bruselu máme možná dva, tři volné dny a přitom v pracovní den eh, odpoledne eh, Tady máme sportovní akce přímo za, branami, přímo za dveřmi parlamentu. Eh, je to financování z evropského rozpočtu. Nevím, do jaké míry toto je správný signál. Takže mějme jistotu, že ty prostředky, které jdou na sport, jsou určeny na, na akce a činnosti, které jsou opravdu potřebné a že je to financováno rozumně. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Gutierrez Cortines. Děkuji. Já se nacházím v takové komplikované situaci. Děkuji vám, paní Tykau, za odvedené úsilí, protože ten program sám o sobě se mi líbí, a to velmi, ale myslím si, že se zde neodráží a tady souhlasím se zprávou eh, výboru pro kulturu, takže tím, že tam jsou všechny ostatní programy, Youth, uh, Lifelong Learning, a když to spojíme všechno do Erasmu, tak Erasmus to je tak prestižní název a vlastně to do sebe zahrnul Erasmus všechny ostatní programy a ty ostatní programy tedy nejsou tak viditelné. Takže Evropská komise vytvořila něco, co je dobré a potom to zničila. A vždycky se a vrátilo se to samo k sobě jenom proto, aby se změnil název. Já si myslím, že musíme dát pozor na tu změnu názvu. Já bych nechtěla, aby to zmizelo, ale návrh kultury je nazvat to lifelong learning. Já si myslím, že Erasmus to je je eh, hlavní důvod eh, internacionalizace našich studentů a mnoho mladých lidí díky Erasmu, díky tomu našlo práci, protože to má v životopise. A ten Erasmus stačí proto, aby eh, firma v zahraničí tu osobu zaměstnala. Takže to, že ten student vlastně vycestuje a nezůstává eh, doma schovaný pod eh, sukní eh, prostě v rohu a opustí sukně své matky a vydá se do světa, tak to je pro toho studenta důležité, protože on získá jiné zkušenosti a procvičí si jazyk. Takže Erasmus musíme podpořit na 100%. Ale e, co mě činí obavy, že to, že je to zacíleno na mladé, ano, ale v současné době existuje mnoho odborníků, kteří se musí recyklovat, aby mohli se vrátit do pracovního procesu. Takže my hovoříme o Aging Society. My chceme tedy, aby sta, eh, mm, seniori pracovali, ale jak a pomocí kterých nástrojů. Takže musíme dobře navrhnout to celoživotní vzdělávání pro potřeby seniorů, aby byli začleněni do pracovního trhu. Je velice jednoduché říci, tak všichni do práce, ale jak? A eh, takže ten program by musel být jasnější pro mě. Takže nyní se hovoří, že tento Erasmus bude mít různé názvy, budou tam jakoby různé skupiny. Já bych tedy doporučovala, abychom se sešli jak bychom mohli zachránit název Erasmus, ale aby Erasmus nepokryl všechno, aby ty ostatní programy byly také viditelné. Eh, průmysl. Eh, paní Vicky Ford to zdůraznila. Průmysl byl v programu Leonardo, to je dědictví programu Leonardo a zase to zmizelo, protože tady máme komisaře či komisařky, eh, kteří rádi mění názvy všeho. Takže my tady ničíme trh. My jsme měli vytvořený trh okolo tohoto, jako je Leonardo, potom celoživotní vzdělání, vzdělání. Celoživotní vzdělání to bylo něco jiného než Leonardo. Takže tady to eh, vlastně přivádíme k životu pod jiným názvem existuje mnoho frustrací, protože lidé hledají ten starý program a pak tady máme ten nový. Takže zde bychom měli upozornit komisi na stejnou otázku jako Horizon 2020. Tady se hovoří o osmém rámcovém programu. Smlouva hovoří o tom, že to jsou rámcové programy. Proč se to jmenuje Horizon 2020? To je název letecké společnosti. To je přeci strašné, protože my tady mateme e, občany a potom chceme, aby nás volili v roce 2014, ale vlastně vůbec neví, neví, kde jsme. Takže tady e, toto mi činí opravdu obavy. Já si myslím, že ten program je opravdu vynikající. Já bych chtěla poblahopřát týmu, e, protože ty e, klíčové aktivity jsou opravdu vynikající. Mně tady chybí to celoživotní vzdělávání, takže to nové učení, to nové zaměstnání, nové pracovní nástroje. Děkuji. Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že máme trošku spoždění, protože předtím jsme chvíli čekali, než přijde zpravodajka, tak jsme trošku eh, se spozdili. Je už tady paní komisařka, tak já bych vás opravdu poprosila o maximální stručnost, protože paní komisařka už je tady, ale čeká nás venku. Pan Johnson? Yes, madam chair, I will... Ano, paní předsedkyně, děkuji. Pokusím se o stručnost. Za prvé Chci poděkovat zpravodajce za její návrh. Přednesu několik stručných eh, připomínek. Nejprve, zaprvé si myslím, že ve výboru ITRE bychom měli více zdůrazňovat eh, vzdělávání dospělých, protože programy, které jsou nyní zahrnuty do Erasmu pro všechny, já tady souhlasím s tím, abychom měli jediný společný zastřešující program, ale Trošku se bojím, že vzdělávání, vzdělávání dospělých tam bude tak trošičku pomíjeno. A chci zdůraznit, že je to důležitá oblast. Také celoživotní vzdělávání je jeden z aspektů věci. Vzdělávání dospělých je tedy ještě jednou velmi důležitá oblast. Dále těch, to číslo 35, já si myslím, že pro mne je důležité, aby aby tam byla ta věková hranice stanovená jako vyšší, pokud se máme bavit o vzdělávání dospělých. Dále, další věc, která je podle mého důležitá, aby tedy eh, odborné školství tady získalo silnější pozici, protože mnoho našich eh, průmyslových odvětví a podniků se globalizuje nebo se již zglobalizovalo a myslím, že je důležité, aby také, abychom měli dostatek eh, lidí, nebo aby se do toho mohli zapojit také eh, lidé ze středních odborných škol, protože to je eh, velmi důležité v Evropě, aby existovala výměna i u těchto, u těchto osob. Dále pokud o Horizon 2020, minulý týden ve čtvrtek jsem slyšel hovořit německého experta z komise o inovacích. Nyní panuje znepokojení ohledně právě odborného vzdělávání a školství, protože tam není dostatek účastníků v těch eh, programech. A mm, poté tratíme také na síle v oblasti výzkumu a inovací. Kromě vzdělávacích a školských politik v Evropě, eh, které jsou v programu zmiňovány, eh, myslím, že to musíme dále zdůraznit, tak abychom měli jistotu, že to bude poté uváděno do praxe, takže poprosil bych tady o důraznější změní. A pak ještě chci říct, že jsem určitě pro vzdělávání. Eh, my máme systém zejména v severských zemích, eh, systém dobrovolného a liberálního školství a také školství či vzdělávání napojeného na odbory a myslím si, že tento aspekt vzdělávání a tato výměna, protože tady jde o um, evropskou výměnu, že tento aspekt by mohl být doplněn. A myslím si, že osoby odpovědné za takovýto systém uh, uh, v regionech, uh, na samozprávách a na úrovni ústřední v členských státech by mohly být eh, zapojeny patrně do programu Erasmus eh, pro všechny. Takže tolik ode mne předložím příslušné pozměňovací návrhy a doufám, že eh, poběží také diskuse mezi stínovými zpravodaji. Děkuji, tím jsme uzavřeli vystoupení zpravodajů ke stanovisku a teď má slovo na dvě minuty paní Barrea, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěla vyjádřit eh, ke dvěma malým obavám. Já si myslím, že program Erasmus je eh, jednou z nejlepších politik EU, protože to umožnilo, aby naši mladí se stali více Evropany. To je zásadní otázka. Jsou tady ale dvě věci, které bych chtěla vyjasnit či upřesnit. Co se týče soustažnosti mezi členskými státy, jeden z cílů programu Erasmu je zvýšit eh, vzdělávání a eh, snížit eh, neúspěch ve škole. Jedna z těchto otázek je ta, kterou bych tedy chtěla položit komisi. A pokud jde o první zaměstnání či hledání prvního zaměstnání pro studenty, pokud jde o, vysok, o vyšší, vysoké školy, školy a o e, mladé podnikatele, takže tito lidé, kteří ukončí vzdělávání a nachází se v situaci, že nemají e, žádné pracovní možnosti, takže v oblasti Erasmu bychom se na to měli zaměřit, také na seniory, ale především bychom se měli zaměřit na hledání prvního zaměstnání. Týká se to mladých lidí, kteří jsou opravdu zoufalé situaci, protože téměř 50 mladých lidí ve Španělsku nemá práci a jsou velmi dobře připraveni připraveni. Děkuji, děkuji také za tu stručnost, protože tentokrát jsme to prošli opravdu rychle. Teď paní Tykau, závěry. Doamnă președintă, foarte pe scurt, în ceea ce privește... Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručná. K tomu, co říkali kolegové, já se budu těšit na vaše pozměňovací návrhy, mohu vás ujistit, že budu velmi otevřená a připravená ke spolupráci. Nakonec budeme určitě připraveni předložit lepší text. K tomu, co říkala paní Ford, když tam k tomu dáme procenta podle alokací, tak uvidíte, že to není 40%, to, co není alokováno. Ta alokace je dobře provedená to rozpočtové přidělení je velmi dobře nastaveno. Pokud jde o neformální vzdělávání, tak eh, je to zahrnuto mezi cíly článku 5 eh, specifickými cíly písmeno A. K tomu, co říkala paní Gutierrez Cortines, eh, já myslím, že Erasmus je velmi známým a ceněným programem všude ve světě. A proto podporuji rozšíření působnosti tohoto programu o další programy, které by byly začleněny pod název Erasmus, protože Erasmus to je synonymum excelentnosti a my chceme mít excelentnost v oblasti vzdělávání. Je důležité zjednodušit eh, pravidla to jméno samo o sobě není tak důležité, ale Erasmus je značkou excelentnosti ve vzdělávání. A proto podporuji návrh komise, aby pod střížkou Erasmu byly začleněny i další komponenty vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání. To je z mé strany vše, paní předsedkyně. Na závěr chci jen říci, že se budu těšit na pozměňovací návrhy kolegů které posílí ustanovení týkající se odborného vzdělávání a účasti na dobrovolných aktivitách. zmiňovala jsem se o lidech starších 35 let. To neznamená, že lidé, kteří mají více než 55 let, nejsou důležití. Já chci jen ukázat, že Erasmus není věnován pouze mladé generaci. Erasmus je otevřen všem, kteří se chtějí vzdělávat, aby byli schopni přizpůsobit se měnící se společnosti, ve které žijeme. A když hovoříme o pracovních místech, tak uvidíme, jakým způsobem budeme moci posílit ustanovení, která už existují. Samozřejmě, mladá generace je spíše ohrožena nezaměstnaností než jiné kategorie lidí a Erasmus zjednodušuje administrativu, zjednodušuje pravidla. Teď se musíme ujistit, že ta implementace bude úspěšná. Děkuji. Děkuji, děkuji paní kolegyni Tykau. A poslední informace, chtěla jsem vám říci, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány do eh, úterý 5. června 12, do 12 hodin. Děkujeme paní Vasiliu komisařce pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, sport, média a mládež za to, že přišla mezi nás a, a za to také, že byla dostatečně trpělivá a odpustila nám to naše malé spojení. Vedli jsme velmi intenzivní debatu. Děkujeme vám a dnes odpoledne jsme řešili dvě témata, která úzce souvisí s vaším portfoliem, takže vám hned dávám slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi vděčná za tuto příležitost projednat s vámi budoucnost Evropského inovačního a technologického institutu. Vím, že EIT vyprovokoval mezi vámi dobrou, důkladnou diskusi, zejména mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji pro eh, Horizon 2020 a EIT. Myslím si, že je důležité, že můžeme vést otevřenou diskusi o návrhu Komise pro rozvoj EIT. Ocitáme se v klíčovém momentu. Žádá se po nás utváření budoucí evropské inovační politiky. Rozhodnutí, která brzy přijme tento parlament a členské státy, budou mít trvalý dopad na schopnost Evropy rychle reagovat na hospodářské a environmentální výzvy, a přizpůsobovat se úspěšně technologickým a společenským změnám. V této diskuse jde o to, jak nastavit správné podmínky pro inovace a růst v Evropě a jak posílit schopnost Evropy čelit budoucnosti. Budoucí prosperita Evropy částečně závisí na tom, jakým způsobem se nyní postavíme této výzvě. Na evropské úrovně je nyní eh, patrná eh, dynamika eh, pro podporu investic, které posilují růst. Mnoho vlád se snaží zavádět inovační politiky a strategie pro zaměstnanost mladých, což je správné. A mnoho lidí, a to i zde v parlamentu, volá po jasnějších, razantnějších krocích na evropské úrovni na podporu růstu a inovací díky silnějšímu EIT disponujeme mocným nástrojem, který nám může pomoci dosáhnout eh, zásadní proměny v tom, jakým způsobem my, Evropané, přistupujeme k inovacím. EIT má potenciál eh, proměnit eh, celou mentalitu směrem ke kultuře, která je více založena na podnikání a která také se snaží o větší zapojení vysokých škol. Jsem přesvědčena o tom, že s tím, jak se eh, i ta rozvíjí, pomůže Evropě bojovat proti nezaměstnanosti mladých tím, že posílí spolupráci mezi podniky a vysokými školami a tím, že pomůže vytvořit a nadefinovat pracovní příležitosti zítřka. EIT v průběhu své rané vývojové fáze představoval experiment v podpoře nových přístupů, experiment se zaváděním do praxe Eh, integrovaného znalostního trojuhelníku a také experiment v posilování eh, vzdělávacího pilíře. Také byl experimentem eh, ve řízení a zprávě inovací v Evropě díky své flexibilitě a autonomii, ale také díky silnému zapojení soukromého sektoru a vytvoření znalostních a inovačních komunit KIC a jejich kolokačních center. A navzdory omezenému, dokonce bych řekla experimentálnímu rozpočtu, se tento experiment ukázal být úspěšným. Do konce tohoto roku bude mít EIT založeno 20 vzdělávacích programů a do konce tohoto roku e, se zrealizuje účast více jak tisícovky studentů. Očekáváme také do konce tohoto roku 27 nových, e, nově založených podniků a Chystá se registrace 35 patentů. Tento, tento úspěch připisujeme hlavním aktérům v EIT, průmyslovým partnerům, vysokým školám, studentům a podnikatelům. S nimiž jsem se nedávno setkala na svých návštěvách v kolkačních centrech ve Stockholmu a v Berlíně. Jsem eh, tím, že jsem eh, viděla celou věc eh, mnohokrát v akci, jsem přesvědčena více než kdy dříve, že EIT prokázal, že dokážeme překonat eh, tzv. evropský paradox, kdy máme k dispozici špičkové školství, vynikající výzkumnou základnu a dynamický průmysl a přesto jen málo kdy průlomové myšlenky dokážeme přetvořit nové produkty a služby, a nebo je prostě nedovedeme až na trh komerčně životaschopným způsobem. EIT e, se stal atraktivním návrhem pro největší společnosti v Evropě, což je jasná známka toho, že jsme na správné cestě. Ale co je zrovna tak důležité, EIT přitahuje mnoho evropských malých a středně velkých podniků, které jsou špičkové ve svém oboru, ale příliš malé na to, aby e, měli nějaký širší výraznější dopad. Tato skutečnost sama o sobě představuje obrovský přínos eh, pro evropskou inovační politiku. EIT eh, e také dokázal eh, propojit národní investice 5 milionů eur z programu Grand Emprunt, velká počka ve Francii, a 50 milionů na pět let z iniciativy Software Campus v Německu, abych jmenovala pouze dva příklady. A Toto vyostřuje v lepší sladění vnitrostátních a evropských cílů, což e, jistě vnímáme jako žádoucí. Takže, dámy a pánové, úspěšná věc ano, platná koncepce ano, ale zatím byl EIT pouze omezeným experimentem. Aktuální výzvou je rozšířit tento model až do míry, kdy tento osvědčený koncept může mít hlubší a širší dopad. Já vím, že je to náročná, citlivá fáze, kdy se snadno můžeme nechat zavést nadměrnou ambicí a, a také podlehnout přílišné bázlivosti, ale Nakonec, pokud chceme dosáhnout proměny v oblasti inovací v Evropě, musíme prokázat politickou ambicioznost a odvahu. Komise vyslala jasný signál ve svém návrhu pro období po roce 2013 tím, že zapracovala EIT do programu Horizon 2020. Chceme postavit EIT do středu silné a koherentní inovační strategie na evropské úrovni. A navrhujeme zásadní posílení EIT díky rozpočtu ve výši 3,19 miliard eur a vytvoření šesti nových kiků. To zelení je jasné. Pokud Evropa má vytvářet růst a pracovní příležitosti pro všechny, pak investice do inovací musí patřit k našim hlavním prioritám. A EIT je jedním z nejlepších nástrojů pro dosažení právě tohoto cíle. V uplynulých několika měsících jsem se sešla s mnohými z vás abychom projednali legislativní balíček, který komise navrhla. Tato setkání mne utvrdila v mém přesvědčení, že sdílíme společnou vizi role inovací v hospodářství a společnosti. Vyslechla jsem si vaše připomínky, vaše obavy a podněty velmi pečlivě a ráda bych využila této příležitosti, abych vám ještě jednou poděkovala za to, že jste se se mnou o své podněty podělili. Se zájmem očekávám návrhy zpráv vašich zpravodajů, které, pokud vím, budou formálně dokončeny zítra. Bedlivě se je prostuduji a doufám, že budu mít příležitost projednat je s vámi v brzké době. Mezitím eh, bych ráda ještě nastolila co řadu politických eh, otázek, které, jak potvrdili mé diskuze s vámi jsou naprosto klíčové, pokud chceme zajistit, že tato růstová fáze EIT bude úspěšná. Nejprve, pokud je o rozpočet, obecně k rozpočtu. Domnívám se, že nás všechny pojí společný zájem na tom společně podpořit ambiciozní rozpočet pro Horizon 2020 jakožto součást špičkové světové strategie na podporu růstu inovací v Evropě. A každý jednotlivý z nás si je vědom toho, jak složitá vyjednávání nás čekají. Ale v konkrétnější rovině, pokud si přejeme, aby EIT měl opravdový dopad eh, v evropském inovačním prostoru, pak eh, musíme zaštítit EIT prostředky pro naplnění našich ambicí. Rozpočet, který navrhuje komise, je veden pečlivou analýzou modelu životního cyklu KIKu a čerpá z reálných praktických zkušeností s, s růstem těch tří um, nyní existujících kiků. Tento rozpočet rozhodně není nadměrný, pokud zvážíme, jak velký úkol nás čeká. Všichni se shodeme na tom, že potřebujeme opravdovou proměnu v tom, jakým způsobem přistoupíme k inovacím. Ovšem, aby tato změna byla reálná a trvalá, musí se promítnout do našich priorit financování. Naše náš politický závazek podpořit špičkové inovace si žádá řádné stroje. V reálných cenách eh, rozpočet navrhovaný pro EIT představuje pouze 3,5 celkového rozpočtu na program Horizon 2020 a pouze 20 rozpočtu vyčleněného na ERC. Toto to navýšení je výrazné, ale pouze proto, že východisko bylo nastaveno na tak omezené výši, tak limitované výši. Byl to pouze počáteční rozpočet, rozjezdový rozpočet. Po celé léta Evropská unie výrazně investovala do výzkumu a nyní je na čase zohlednit také investice do vynikajících inovací. Jsem si výrazně vědoma toho, že v době, eh, kdy počítáme každé euro, Eh, musí eh, zafinancované činnosti přinést konkrétní výsledky. Proto nastavujeme nový monitoring u EIT a chceme zajistit vyšší, transparentnější míru odpovědnosti, především eh, nad rámec toho, co jež prováděno u stávajících a více na výzkumu orientovaných instrumentů. Budeme zblízka monitorovat jak EIT, tak KIKY a Právě na tomto základě navrhujeme vyčlenění na vnitřně konkurenčním, eh, konkurenceschopném základě část eh, toho ročního příspěvku na KIKy. Také navrhujeme, aby EIT bylo, eh, bylo předmětem přeskumu v polovině období a aby druhá tranše rozpočtu byla udílena až na základě výsledků nezávislého hodnocení. Třetí věc, kterou bych ráda vyslovila, se týká počtu kiků, které mají být zahájeny. Ráda bych jasně uvedla, že jedním z cílů EIT je překonat stávající roztřištěnost v oblasti inovací v Evropě. Abychom toho dosáhli, je naším cílem právě združit v jediném subjektu kritickou, kritický objem zdrojů a to do těch oblastí a nasměrovat to do těch oblastí, které jsou strategické z hlediska budoucnosti. Aby KIKy splnily své poslání, musí dosáhnout takového měřítka, které zaručuje eh, strukturální a trvalý dopad, tak aby mohly konkurovat eh, globálně. Neměli bychom příliš eh, rozmělňovat své zdroje. Rozšiřování EIT by nemělo jít na úkor samotné koncepce, tedy dosahovat zároveň špičkových výsledků a také kritického objemu či rozsahu. Čtvrtá věc, kterou chci říct, se týká schopnosti EIT fungovat jako eh, katalyzátor pro, pro využití doposud eh, ladem ležícího inovačního potenciálu v celé Evropské unii nad rámec tradičních dobře zmapovaných eh, tzv. center excelence či excelentnosti. Existují takováto méně známá centra nově se rozvějící či a to všude v Evropské unii. A podnikatelé a inovátoři zítřka budou žít, studovat a pracovat všude v EU, ne pouze v největších městech, na nejprestižnějších vysokých školách či v největších podnicích. Musíme proto zaručit, že působení EIT a KIKu se vztahuje na celou EU. Proto ve strategické inovační agendě eh, definujeme celou sérii tzv. outreach initiatives. Dovolte, abych konkrétně pohovořila o fellowshipským, tedy o eh, režimu ehm, stáží. Eh, ten umožní talentovaným jednotlivcům spolupracovat s KIKy, ale zároveň vytvoří užší vazby mezi jejich domovskými institucemi a centry excelence, které patří pod daný kick. Tímto způsobem eh, se zkušenosti a eh, výrobitky daného KIKu eh, zrcadlově přenesou a rozšíří do mnoha dalších vznikajících center excelence v celé Evropě. Ráda bych objasnila ještě jeden klíčový aspekt. KIKy nejsou uzavřená záležitost. Pravidelně zapracovávají nové členy, a to buď se statutem přidruženým nebo plnohodnotná člena, Děje se tak, eh, nebo již se tak stalo například v případě eh, IKT laboratoře v Trentu. Ta také dokáže zaintegrovávat nová kolokační centra. To právě činí EIT tak atraktivním. Je to tato flexibilita při řízení různých partnerů podle vývoje jejich potřeb. A ještě na závěr bych se ráda dotkla synergií. Eh, naším cílem, naší snahou je vypracovat silnou, koherentní inovační strategii pro Evropskou unii. Zastřešející struktura programu Horizon 2020 podpoří dosávání synergií a vzájemnou provázanost u všech různých instrumentů a ve všech fázích programového cyklu od výběru KIKu přes implementaci až po šíření výsledků. V aktualizovaném nařízení navrhujeme, aby již ve fázi výběru museli nové kiky prokázat svoji připravenost a schopnost dosahovat synergií s jinými evropskými iniciativami. Synergii již je dosahováno u těch třech existujících kiků a to je právě ten eh, multiplikační efekt či katalyzační účinek, který vlastně je jádrem dopadu EIT. To je přesně to, oč nám ve skutečnosti nejvíce běží. A než tedy skončím, paní předsedkyně, ráda bych ještě vyžila této příležitosti a stručně se dotkla našich návrhů u eh, akcí či činností Marie Curie eh, v rámci programu Horizon 2020, protože vím, že celou řadu z vás tento program nesmírně zajímá. Akce Marie Curie představuje ústřední prvek zavádění eh, evropské evropského výzkumného prostoru. Rozpočet je ve výši 574 miliard eur na příští období, což představuje 21% nárůst. A cílem zůstává podpořit kariérní rozvoj, profesní rozvoj a e, odbornou přípravu výzkumníků, badatelů se zaměřím na inovační dovednosti, a to ve všech eh, vědeckých oborech prostřednictvím mobility. Například navrhujeme nový režim pro evropské promyslové doktoráty a rozšíření eh, facility nástroje CoFund a také racionalizaci celé řady akcí. Eh, to znamená například snížení počtu z 8 na 4. Čtyři, které již prokázaly svoji hodnotnost. Takže, dámy a pánové, tolik ode mne na úvod a samozřejmě se těším na diskusi. Děkuji za slovo. Grazie, komisár. Děkuji, paní komisařko. A teď zahajuji rozpravu. Noi abbiamo... Máme 30 minut na rozpravu, takže máme možnost vystoupit a také si poslechnout odpovědi. Jako první paní Riera Madurel. Eh, děkuji vám, paní komisařko, za tuto možnost s vámi pohovořit o těchto otázkách. Já jsem jedna z těch eh, šťastných, eh, která se mohla těchto výměn názorů zúčastnit už několikrát. Já bych využila vaší přítomnosti zde na výboru a chtěla bych se s vámi podělit o moje obavy, které už vám jsou známé, ale také obavy mých kolegů. A Eh, také odrazit eh, diskuzi v rámci tohoto výboru, mé skupiny, pokud jde o tento tak důležitý nástroj, což je tento nástroj EIT, tento institut. Já s vámi e, sdílím to, co vy jste řekla, ta vaše tvrzení, ale potom v praxi ta dimenze je e, samozřejmě může být jiná. E, já si myslím, že toto odráží to naše cítění mnohých z nás, co jsme tady. Já si myslím, že ten institut eh, eh, Mm, s málo prostředky eh, nabízí dostatečně dobré výsledky, čím se ospravedlňuje tedy jeho další fungování a měli bychom mu tedy poskytnout eh, dostatečné prostředky. Ale obavy ze strany mých kolegů tkví v tom, že pokud jde o program Horizont 2020 v porovnání s jinými programy, tak je pravda, že European Research Council také, eh, tak eh, institut, ta část eh, Horizon 2020, tak tam dochází k největšímu navýšení v rámci rozpočtu tohoto programu. Vy jste nám to vysvětlila, ale já bych vám chtěla říci, že to je jedna z otázek, o které se nejvíce hovoří a činí nám to největší obavy nám, kteří na tomto pracujeme. Takže nyní toto je tedy máte prostor pro eh, zdůvodnění eh, tohoto eh, významného navýšení, což odráží obavy mých kolegů. Je to tedy dobrý moment, abyste to vysvětlila. Eh, pokud jde o horizont 2020, tak tam všichni souhlasíme a myslím si, že všechny skupiny, že návrh komise je nedostačující z hlediska rozpočtu a jestliže mezi všemi přesvědčíme radu, že potřebujeme více peněz a v tomto jakož Eh, vím, že eh, předsedkyně výboru o tom hovořila, ona je zastánkyní tohoto názoru, tak tím pádem by se naše problémy vyřešily. Pro mě je to velice důležité a teď jsem právě o tom hovořila s jednou kolegyní, tak to je ta eh, oblast vzdělávání v rámci tohoto institutu. Protože když se na to podíváme přes horizont 2020, tak to je jediné místo, kde se objevuje ta tato integrace toho znalostního trojuhelníku eh, vzdělávání, výzkum a inovace. Proto eh, plně souhlasím s tím, co jste řekla, že potřebujeme eh, větší integraci mezi EIT a jiným nástrojem, který máte také na starosti, a to jsou stipendia Marie Curie. Já si tedy myslím, že bychom měli eh, mít mechanismus, který by posílil tuto integraci, která je pro nás velice důležitá s ohledem na to, že je to velmi důležité. A kolegové řeknou, že školení, tedy vzdělání vysoké školy se objevují velmi málo v horizontu 2020. Další obavy eh, tkví v překrývání jiných oblastí horizontu 2020. A já jsem eh, pro KIKY, pro tato společenství pro vědomosti a inovace, protože kolegové se mě ptali, jaký je rozdíl mezi Joint Program Initiatives a ty KIKy mezi těmito společenstvími. Eh, zdá se, že je to totéž, ale že toto společenství KIK má tu oblast vzdělávání, co nemají ty společné programy. Takže není to stejné, ale je to tam možná zahrnuto. Já bych tedy chtěla vědět váš názor také z druhé strany. A potom závěrem, eh, mám toho ještě hodně, ale ještě bych eh, chtěla říci, že určitě souhlasíme s tím, že to je dobrý nástroj, abychom zlepšili excelentnost a inovaci zlepšit a vždycky eh, rozšířit tu špičkovost. My o tom vždycky takto mluvíme. Je potřeba tuto excelentnost rozšířit eh, pomocí málo eh, peněz jiné skupiny, jiní výzkumníci by mohli být špičkovými a zde to sehrává důležitou úlohu tento institut. A pokud je o inovaci, tak to je důležitý nástroj proto abychom pokryli mezeru mezi vysokou školou a mezi průmyslem a zde by se měly posílit ty schopnosti eh, přilákat soukromé finanční prostředky, protože těch není nikdy dost a bohužel některé ty nástroje na tom musely skončit. A otázka, která s tím úplně přímo nesouvisí, pokud jde o synergie, eh, můj dotaz se týká eh, překrývání mezi Marie Curie a e, právě jsme o tom hovořili mezi programem Erasmus for All. Erasmus pro všechny. Mně se e, líbí ten návrh komise, pokud jde o zabránění překrývání, e, co se týče financování společných doktorátů. To je něco, co už se činilo v rámci Erasmus Mundus, ty společné doktoráty a také v rámci Marie Curie. A návrh komise je to spojit do Marie Curie. Já si myslím, že to by se mělo vysvětlit především dobře eh, těm dotčeným eh, úřadům, protože eh, ten názor, který nyní panuje, že ty společné doktoráty nebudou financovány a ve vysokých, na vysokých školách, jim to činí obavy. Děkuji. Děkuji a slovo má paní kolegyně Matias. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám za vaši účast zde, abychom mohli pohovořit o všech otázkách, které souvisí s EIT. Vy už to víte, já sdílím mnoho eh, vašich eh, obav které zde vyvstávají, když se hovoří o nástroji jako ten, o kterém právě hovoříme. A tak, jak řekla kolegyně Riera Madurel, tak já bych chtěla zdůraznit eh, tuto eh, důležitost, kterou tomu přikládáme v oblasti Horizontu 2020, protože horizontální spolupráce mezi těmito nástroji, programy a projekty které existují v oblasti výzkumu, jsou zásadní. Bohužel nemáme příliš mnoho možností, abychom eh, si to vyzkoušeli v rámci výzkumu a inovací v Evropě. A určitě zcela jistě toto je zásadní moment a jsme tedy nuceni předložit co nejlepší návrh, abychom mohli čelit výzvám, které zde vyjmenovala paní komisařka. Obzvláště významná je, je otázka strategie 2020. To je jeden způsobů, jak můžeme uvažovat o Evropě jako celku. Já také eh, sdílím většinu vašich obav a řešení, které jste zde přednesla. Moje eh, připomínky se omezí na otázky, o kterých eh, právě hovoříme. A týká se to tedy té zprávy, která bude zítra předložena ohledně strategie pro výzkum a inovaci. Konkrétně bych se chtěla eh, vyjádřit k té možnosti, kterou máme eh, proměnit EIT v významný institut. EIT není program, není sítí, eh, nemá to být pouhým součtem KIKu, má se proměnit v institut. A proto musíme poskytnout eh, prostředky a zdroje, aby tento instituce eh, stal opravdu skutečným eh, ústavem. No, pokud jde o postupy, které vedou k výběru kiků, tak my víme, jaké jsou ty zásadní prvky v návrhu komise, které musíme mít na zřeteli ale také bychom být pružnější, protože tyto kiky, tato společenství pro vědomosti a inovace nemají stejný význam ani velikost. Měli bychom zabránit eh, překrývání a roztříštění. Je důležité, abychom zabránili duplicitě a roztříštěnosti. Měli bychom se eh, tímto zabývat z hlediska flexibility ohledně operativní povahy KIKů. Další věc, která je také důležitá, paní komisařka tomu věnovala také pozornost, to je otázka vzdělávání a školení. To jsou eh, dva zásadní prvky EIT, protože toto je jediný nástroj, který příkladným způsobem eh, splňuje ten znalostní trojuhelník, což je vzdělávání, výzkum až k soukromému sektoru. Toto nám umožňuje mít rozšířený rámec pro inovace. To je to, co tak potřebujeme v Evropě. V Evropě potřebujeme, aby prostřednictvím všeho, co se může učinit pro vytvoření eh, pracovních míst, především mezi mladými lidmi. Zde se sehrává zásadní úloha v oblasti školení a vzdělávání. Jsme si vědomi toho, že Evropa eh, eh, zažívá různé situace v jednotlivých členských státech. A to, co se dnes v Evropě děje, je to, že pokud jde o, o vzdělávání budoucích výzkumníků, hovoříme o současných výzkumnících a budoucích, takže e, ta situace je v mnoha členských státech opravdu dramatická a e, paní komisařka to ví, ví, co se například e, děje v Portugalsku, pokud jde o vzdělávání a poskytování step, stipendií na vzdělávání, tak co se týče o granty, tak tam dochází ke spoždění plat plateb a také jsou eh, problémy s vyhlašováním těchto grantů a mnoho zemí v Evropě se nachází opravdu ve velmi špatné situaci. Nemůžeme se v Evropě vrátit zpět, když chceme posílit eh, tyto nástroje, které jsou důležité pro školení a vzdělávání. Proto bych nyní chtěla pohovořit o programu Marie Curie. Chtěla bych eh, se vyjádřit k otázce, kterou považuji za zásadní. Vy jste nám to řekla, já s tím souhlasím, že cílem je udržet um, stipendia Marie Curie, což eh, zaručí, aby výzkumníci Eh, v Evropě byli vyškoleni, abychom měli takový sbor výzkumníků v Evropě, kteří by měli rovné příležitosti, nezávisle na tom, z jaké země tento výzkumník pochází. Pokud jde o eh, rozpočet na granty Marie Curie, tak ten se mi nezdá dostačující. Proto jeden z těch eh, návrhů, který bych chtěla předložit a chtěla bych si vyslechnout názor paní komisařky, tak vytvořit specifický program pro granty Marie Curie v rámci institutu EIT. A protože už nás čas tlačí, tak bych chtěla říci, že tyto dva rozměry vzdělávání a školení na jedné straně a na druhé straně eh, vytváření pracových míst, tak to je zásadní pro evropskou inovaci. Proto musíme vytvořit eh, eh, tyto body a mít společné cíle pro dosažení cílů. Omlouvám se, teď jsem si na chvíli nevšimla že čas příliš utíká a paní Matia z toho trochu zneužila. Teď paní kolegyně Gutierrez Cortines. Děkuji, paní před, předsedkyně, paní komisařko. Já bych klidně hovořila dvě hodiny, ale mám jenom tři minuty, dvě minuty, pokusím se o to. Já mám velký zájem o to, aby se eh, věda přiblížila vzdělávání, především pokud jde o to, že bychom tomu dali charakter excelentnosti. Uh, Jedna známá, která pracovala na té organizaci trhu, mě řekla, že se hodně změnila politika komise v tomto smyslu. Podíváme se na eh, výzkum a vývoj. Já mám pocit, eh, že eh, program těch kiků i všechno to, co vidím, zde eh, trpí takovým velkým přílivem. Samozřejmě, že eh, průmysl se brání a že ty evropské programy se zaměřují spíše na průmysl než na něco jiného. Technologie se velmi rozvinuly, to je pravda, ale chybí zde rozvoj lidských zdrojů a vzdělání, které budou schopny tyto technologie absorbovat. Takže v horizontu 2020 i v rámci evropského Institutu pro inovace a technologie zde chybí otázka vzdělávání. Jedna věc je, že školíme výzkumníky a vědce, a druhá věc je, že to školství a vzdělávání určitým způsobem přetransformujeme, aby byli schopni uplatňovat výsledky tohoto výzkumu. To nikde neexistuje. Je třeba podívat se o to, jakým způsobem můžeme Eh, rozvíjet eh, dynamiku eh, osobnosti, jak dětem pomáhat v tom, aby je bavila matematika a tak dále. To se tam nikde vůbec neobjevuje. My studujeme takové věci, jako jsou rostliny eh, na té nejvyšší úrovni, někde třeba na úrovni maturity, to jsou věci, které by se měly eh, učit mnohem dříve, potom už by se měla učit genetika a tak dále. Musíme začít eh, mnohem dříve, měli bychom tedy neustále aktualizovat vzdělávání a to nám opravdu chybí v tom horizontu 2020. Měli bychom vytvořit KIK, který by se věnoval pouze přenosu znalostí do vzdělávání a tím by se vlastně změnily tyto obsahy. Můžeme mít mít spoustu výzkumných projektů v členských zemích, a, ale měli bychom změnit aspoň 50%, nutně změnit aspoň 50% obsahu v oblasti vzdělávání a školství. To je důležitá věc. A integrovaný koncept vzdělávání. Excelentnost spočívá v integrovaném eh, systémovém vzdělávání. A eh, kdo jiný by se na to mohl podívat komplexněji než vy, která se zabýváte také kulturou. Takže mě překvapuje ten konkrétní charakter KIKu, jak budeme studovat městskou dostupnost. Tu nemůžeme transformovat, pokud netransformujeme celou strategii města. To má dopad na všechny stránky života. Některé ty kiky jsou tak konkrétní, že zde chybí to systémové uvažování. A my musíme být eh, flexibilní, jinak tuto komplexnost nepojmeme. Já si myslím, že je důležité, aby některé kiky vzaly v úvahu také interakci se vším ostatním, jako například ta dostupnost. Když zde máme program dostupnosti, tak řešíme, kde budeme mít schody, jakým způsobem se budeme někam dostávat, jak třeba auta budou víc do garáží, jak tam budou přístupové cesty. Já si myslím, že zde také chybí jedna důležitá věc. Já vám pošlu jednu knihu, která hovoří také o tom, že je třeba připravit města pro cestovní ruch, protože my cestovní ruch nebudeme, pokud, nebudeme mít, pokud proto nepřipravíme odpovídající podmínky. A to je věc, kterou bychom měli do toho začlenit, protože jinak nebudeme mít ani rozvinutou ekonomiku, ani blahobyt. Děkuji a slovo má paní kolegyně Ford. Děkuji, paní komisařko. Posledně, když jsem hovořila o EIT, eh, viděla jsem eh, poté, jak eh, před mojí kanceláří stojí pracovník z vašeho kabinetu, aby mi vysvětlili, že se mýlím. Takže budu velmi pečlivě volit slova. Samozřejmě EIT evidentně je nová organizace a požaduje výrazné navýšení rozpočtu. Tyto prostředky se musí od někud vzít a vezmou se tak, že jinde snížíme rozpočet například u ERC, eh, e u společenských výzev, u eh, oblastí eh, průmyslového leadershipu v horizontu 2020. Jinak by na tyto věci se dostalo více. Takže já chci mít jistotu, že tím, že odebereme ze všech těchto oblastí, skutečně budeme vytvářet přidanou hodnotu v EIT pokud eh, program byla eh, vypsána výzva k předkládání nabídek, eh, konzultovalo se to s experty, tak aby ta výzva byla koncipována správně, aby ty prostředky šly na věci, které podle našich odborníků jsou opravdu nejvíce potřebné. Můžete, můžete nás ubezpečit, že stejný postup a naprosto transparentní bude uplatňován i u EIT? Když hovořím o value for money, tedy hodnotě za vynaložené prostředky, Eh, pracovníci vašeho kabinetu nám že říkají, že, že toto je nastatně, protože máme nastaven těch, tu 75% hranice a část prostředků přichází z soukromého sektoru, který by investoval do něčeho, co není value for money. Ale já musím říct, že eh, v oblasti například informačních a komunikačních technologií eh, je snadné něčeho takového dostáhnout prostředku ze soukromého sektoru. O to má zájem každý, protože návratnost investic je velmi rychlá. Ve zdravotnictví například eh, či jinde je to mnohem složitější. Takže těch 75% napříč všemi cakes, to podle mne jako bychom srovnávali jablka a hrušky. A pokud je otázku přidané hodnoty, říkáte, že bude nastaven přeskum v polovině období, ale pokud bychom v polovině období shledali, že není vytvářena evropská přidaná hodnota, mohli bychom skutečně ty programy ukončit. Z malých zkušeností víme, že je to obtížné. A upřímně řečeno ze svých také eh, zkušeností z počátku tohoto roku, kdy jsem cestovala do Skandinávie, do čtyř skandinávských zemí a setkala se tam s akademiky. Eh, jeden z nich hovořil o účasti své univerzity v KIKu a říkal mi, že eh, KIKy mají tolik peněz, že téměř nevědí, co s nimi. A ostatní kolegové, ostatní kolegy to velmi rozrušili, rozrušilo, pardon, protože říkali, například kolegy spolupracující s ERC, Eh, protože říkali, že tam naopak se prostředku nedostává. Takže budeme mít jistotu, že prostředky, které budou odebrány vědě, eh, se Evropě navrátí a budou vynaloženy optimálním způsobem. Chci mít jistotu tedy, že prostředky alokované na eh, kterýkoliv jednotlivý kick bude možné následně vrátit například pro programy na vědu, pokud se tam ukáže vyšší přenahodnota. Děkuji a nyní kolega Helmer. Bez mikrofonu. Mám puštěný mikrofon. Eh, myšlenka paní Fordové, že eh, příjemci evropské štědrosti se toho sami od sebe vzdají a eh, postoupit do prostředky na jiné účely. To je sice hezká představa, ale určitě to nebude fungovat. Já jsem privilegovaná jakožto poslanec tohoto výboru, protože se zde mohu dovídat o EIT, o čem jsem věděl jenom velmi málo, než jsem sem přišel a stále o něm vím velmi málo, ale chci to říct, protože předpokládám, že těch 32 milionů voličů, které zastupuje ve Velké Británii, asi o EIT nikdy neslyšelo. Takže zde přímo v tomto sále se odvíjí určitá diskuse a na komisi činnosti, které mají minimální dopad mimo tyto zdi a minimální dopady eh, ve školských eh, zařízeních, eh, vzdělávacích zařízeních. Velmi Mnoho jsme toho slyšeli v poslední době o excelenci. Včera večer jsem slyšel slova o sítích excelence, dnes slyšíme o centrech excelence a rozšiřující se Eh, excelentnosti či vynikajících výsledcích, ale eh, určitě ehm, by to mělo znamenat více než eh, pár milionů a pár hezkých zpráv. Bohužel v Evropě máme jen málo vynikajících univerzit. Já to vím dobře, jednu z nich jsem navštěvoval Cambridge. A moje otázka zní, co si myslíme, že čeho si myslíme, že dosahujeme v těchto programech nad rámec toho, co již dokáží eh, zajistit ty vynikající vysoké školy, které máme, kterých nemáme zase tak málo. A před pár měsíci jsem eh, navštívil Španělsko, abych eh, sledoval, na co jdou výdaje ve výši několika milionů eur z evropského rozpočtu na boj proti nezaměstnanosti. A naše cesta měla dopad na tři tisíce lidí. Nejsem se jist, že jim zaručila pracovní místo, ale měla na ně dopad a to je méně jak 1% nezaměstnaných ve Španělsku. A mě to připomíná to, co se zde právě odvíjí v této místnosti. Ono to vypadá velmi hezky, ale má to minimální reálný dopad. Spíše to eh, zavání eh, zoufalou snahou ospravedlnit svoji existenci a tvářit se, že děláme něco užitečného. A abych rád měl jistotu, eh, že tato věc má nějakou reálnou hodnotu. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, protože myslím si, že je to velmi důležitá věc. Já budu velmi stručný a potom, případně pokud to bude nutné, tak se k tomu můžeme ještě vrátit při jiné příležitosti. Já jsem přesvědčen, že udržitelnost naší společnosti je možná prostřednictvím dematerializace, která má své pilíře v lidské důstojnosti za prvé a za druhé ve společném blahu. A my jsme právě u tohoto pilíře, protože musíme investovat do člověka, protože to je největší majetek, který vůbec máme, největší dědictví. Jak už jsme o tom hovořili předtím, když jsme se zmiňovali o sociálních podnicích, říkali jsme, že vytvářejí společné blaho. A v tomto smyslu musíme mít odvahu zdůraznit, že jsou to absolutně nezbytné investice, které musíme zajistit přirozeně společně s tím, že jim zajistíme, že opravdu dosáhnou a i nadále budou dosahovat tohoto cíle. V tomto smyslu já tedy povzbuzuji komisi, aby pokračovala na této cestě, ale aby byla také velmi přísná, pokud jde o obecná kritéria. Ale s vědomím, že investujeme do základních článků našeho společenství. Děkuji. Van Nistelrooy, prosím. Děkuji. Já bych chtěl znovu eh, poukázat na význam tohoto návrhu komise. Já si nemyslím, že bychom měli činit méně, ale naopak více. A to je to, co, o čem hovoří akademický svět, vysoké školy, eh, také průmysl. Existuje mnohem větší potenciál ve spolupráci a to si ani dokážeme představit. Musíme ale si dobře vybrat ty kiky. Ale čemu směřuji? Evropa musí mít jasnou myšlenku ohledně spolupráce mezi jednotlivými pilíři a možná bychom to měli i posílit. Mimo Evropu eh, svět se vyvíjí velmi rychle, eh, například Ázie. Eh, stačí, když se zaměříme na to, co se děje mimo Evropu a jak investují, jak rychle školí svoje zaměstnance a jak rychle se tam vytváří investice a výzkum. Takže chceme-li nalézt nějaké řešení, tak musíme být flexibilní, abychom se mohli přizpůsobit. Ale musíme také zjistit, která eh, ta místa eh, by posloužily excelentnosti eh, ve jakémkoliv průmyslu. Já si myslím, že je velice důležité nalézt kam by se to mělo investovat. Ty kiky nemusí být sami o sobě větší, ale musí eh, přispět význačným způsobem. Tyto dva nové fondy, o kterých eh, zde se hovořilo, a to je důležité pro evropskou spolupráci. Tyto fondy, se kterými se počítá, to není více než 10 Procent, Takže jsou to vlastně maličkosti. Je důležité nalézt eh, eh, partnery. Já mám dobré, spolu, dobré zkušenosti ve spolupráci s regiony a spolupráci s vysokými školami. Ale když eh, se hledají partneři pro tu excelentnost, tak oni často nevědí, kde se tito partneři nacházejí. Snaží se najít nejlepší partnery v Mm, v tom závodě o excelentnost, ale často se stává, že nenajdou. A když jdou po tom žebříku nahoru po té excelentnosti, tak místo toho jdou krok zpět, protože jdou po tom žebříku dolů, protože neumí eh, najít své vhodné partnery. Proto já bych chtěl eh, podpořit tento návrh a myslím si, že bychom měli nasadit ne pátou rychlost, ale šestou rychlost a měli bychom dát impuls tomuto návrhu komise pro EIT. Děkuji, slovo má pan Johnson. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci k této diskusi také vyjádřit. Myslím, že kolegové položili několik otázek, ale já chci říci, eh, když jsme měli první diskuzi ve výboru o horizontu, tak já jsem řekl, že je zde hodně peněz na navýšení rozpočtu pro EIT a pro KIKy, a že se pokusíme blíže podívat na tuto situaci. A ke kolegům, kteří se na to ptali, bych rád řekl, že před několika týdny jsem byl ve Stockholmu a navštívil jsem s paní Karvalju a dalšími a také s paní komisařkou eh, několik kiků. A při té návštěvě jsme se setkali se zodpovědnými činiteli globálních společností a ti nám řekli, že KIKY a spolupráce s EIT je velmi užitečná. Já bych se zmínil i o několika dalších aktivitách a programech, které máme v, obrati, v oblasti výzkumu. Já jsem je na ně upozornila, oni řekli, ale tohle je nejlepší, protože je to otevřené a je možné pro průmyslové podniky se do toho zapojit. Takže já také přináším tento pohled, protože já jsem se snažil, když jsme poprvé o tom diskutovali, získat více informací. A oni také řekli, že někdy pro podniky ta účast není pouze otázkou peněz, je to otázka společenství, které přivádí k této spolupráci. A oni uvedli příklad EIT a KIKu, že prý je to velmi dobré společenství, ve kterém se velmi dobře pracuje. Takže já chci poskytnout tuto informaci a tyto společnosti mají opravdu skvělé zkušenosti z celé řady projektů výzkumné spolupráce v rámci těchto programů. Takže si myslím, že opravdu stojí za to si jejich argumenty vyslechnout. Já si myslím, že bychom měli jít ještě dále S EIT i s KIKY, ale má otázka pro paní komisařku je také ta, že samozřejmě všechno se může zlepšit. Tak bych se vás rád zeptal, zda probíhají nějaké diskuse také se zástupci různých eh, asociací z oblasti podniků, protože pořád je to tak trochu zaměřeno pouze na tu severní Evropu, ty kiky. Já si myslím, že by bylo důležité, abychom měli celoevropský přístup k této věci. A to je podle mě věc, které bychom se měli věnovat jak v parlamentu, tak i v souvislosti s tím, co dělá komise. A chtěl jsem uvést tento pocit, který mám z té existující spolupráce. Děkuji, paní kolegyně Merkis. Thank you, chair. Thank you, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Děkuji za vaši skvělou prezentaci. Já jsem skutečně přesvědčena, že vy i celé kolegium komisařů se snažíte uh, v rámci EIT tímto návrhem řešit celou řadu věcí. Pokud se ovšem snažíte vyřešit všechno, tak nakonec se může stát, že nevyřešíte nic. A to, jak je zde všechno popsáno, vy říkáte, že EIT je nejlepší nástroj, to je pro mě trošku otázka. Protože kdybyste to prezentovala tak, že toto je velký experiment, protože to je velký experiment a je to vzrušující experiment, protože celá Evropa je pořád ještě takto trochu experimentální, takže toto je tedy velký experiment Chcete tím říct, že to není skok do tmy, protože už jsme to zkusili v minulosti v pilotní fázi, ale teď bychom to měli spustit a podívat se na to, zda to skutečně plave, zda to skutečně funguje. A my nevíme, jak to bude fungovat. A moje otázka je, zda máme ochotu to riskovat, protože je to velká výzva. Ale neprezentujte to tak, že je to odpověď na všechny naše modlitby, protože tak to není. Tak to nemůžeme zatím posoudit. Ale paní komisařko, nebojte se, já jsem ochotná s vámi plout. Já jsem ochotná nastoupit eh, do tohoto experimentu. Otázka je, že samozřejmě i experimenty musí být rozumné a musíme moudře volit. Takže to je můj komentář k tomu, zda toto plavidlo, zda tato loď na moři opravdu popluje. Musíme přistoupit eh, k možnému dopadu existujících EIT, musíme snížit administrativní zátěž, zlepšit řízení a tak podobně. Já musím říct, že děkuji zpravodajům za skvělou spolupráci v této věci a podporuji myšlenku konkurenčního nebo konkurenceschopnější alokace a financování kiku. To by mělo umožnit také menším kikům, aby existovaly a aby se dostali do souladu s horizontem 2020, především z pílíři 2 a 3. A pak další znepokojivé otázky, protože velmi často narážíme na to, že když chceme proti něčemu bojovat, tak vytvoříme zvláštní strukturu, třeba boj proti chudobě nebo začlenování, sociální inovace. To je něco horizontálního, to by mělo být všude, jako e, vytváření pracovních míst nebo e, umožnění excelentnosti. Já se chci zeptat, kolik těchto otázek je e, kompatibilních se IT, některý z nich už se prezentují sami jako kiky, například kik v oblasti surovin. Mě by zajímalo, jakým způsobem začleníte malé a střední podniky lépe do těchto kiků, protože to je v současnosti velký problém. Děkuji, paní Carvalho. Thank you very much, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za vaši prezentaci. Děkuji taky zpravodajům, také zpravodajům a spoluzpravodajům e i já se neangažuji v této zprávě AIT, nicméně eh, u programu Horizon 2020 ano a eh, z této své pozice jsem hovořila s tou řadou zainteresovaných eh, subjektů. A když hovořím se zástupci průmyslu, zejména průmyslu, který výrazně přispívá k evropskému hospodářství, ať jde o automobilky či telekomunikace, Eh, aeronautiku, výrobní průmysl. Eh, když se všech těchto podniků zeptáte, jaká je v současné době největší překážka, odpověď vás trochu zarazí, ale říkají mi, že mají nedostatek eh, dobře připravených inženýrů a vědců pro to, aby mohli růst tempem, jaké si přejí. Například v letectví, v aeronautice je to velký problém ta problematika proškolené pracovní síly, kvalifikované pracovní síly byla zmiňována jako hlavní problém na, u pracovní večeře uspořádané zde v parlamentu. Zároveň Evropa čelí obrovskému problému s nezaměstnaností mladých, takže já si myslím, že EIT může představovat model pro univerzity, pro vysoké školy, tak, aby se mohly adaptovat a produkovat velmi dobře připravené odborníky, lékaře, a tak dále, kteří vyhoví potřebám průmyslových podniků. EIT tedy má být o vzdělávání konkurenceschopnosti, inovacích, s tím, že propojeme vzdělávání a inovace, ale cílem je připravit špičkové odborníky pro potřeby evropských podniků, jak těch největších, tak eh, těch nově zakládaných v celé řadě sektorů. Vy volíte určité vybrané sektory, zacilujete se na konkrétní sektory, které jsou důležité pro evropský průmysl a společnost. A z hlediska tedy vzdělávání a zaměstnanosti Jde, myslím, o nesmírně důležitý nástroj v rámci Horizontu 2020. Je to vlastně ten démant mezi všemi evropskými fondy, eh, protože v sobě propojuje všechny tři zmiňované aspekty. Je, musíme tedy mít jistotu, že tuto věc eh, správně nakoncipujeme, tak abychom reagovali na potřeby podniku v Evropě. S tím, že musíme mít na paměti že eh, rozpočet IT odpovídá eh, společným eh, technologickým iniciativám, takže musíme skutečně to pojmout správně. A jsem připravená také předložit pozměňovací návrhy, bude to, bude-li to vhodné. Děkuji. Pan Rybik. E, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát, pokud je o rozšíření programu EIT. Já si myslím, že EIT jsou opravdu zásadní a pan předseda komise Barroso e, to e, takto představil, že to souvisí s koncepcí Lisabonské Eh, smlouvy a že musíme tedy eh, podpořit vědu, aby evropské regiony se staly konkurenceschopnými. Pokud jde o vědu a abychom proměnili Evropu v nejkonkurenceschopnější oblast světa, tak proto potřebujeme eh, už vyškolené pracovníky na vysokých školách, ale začíná to už ve školkách. Nejedná se pouze o výzkum, ale pokud jde o Competitive Innovation Programs, tak aby toto bylo eh, předáváno, aby to, co se eh, získá na těch vědeckých pracovištích, tak aby to bylo převedeno do společnosti. Začíná to už eh, ve školkách a potom to jde přes základní školy, gymnázia, vysoké školy. Paní komisařko, já bych vás chtěla požádat, pokud je o navýšení tohoto rozpočtu, tak aby prosím bylo dáno eh, velký důkaz na to, že EIT vlastně pracuje a disponuje prostředky, eh, miliardami prostředků daňových poplatníků a že je důležité, aby už to bylo co nejrychleji začleněno do našeho školícího systému. Eh, pokud je o paní komisařku, která má na starosti eh, výzkum, tak já myslím, to odlišuje nás, eh, náš výbor pro průmysl, takže je důležité, aby eh, jsme upřednostňovali vzdělání. To musí být ve středobodu a to také souvisí s navýšením eh, finančních prostředků pro tento program. Grazie. Děkuji a jako poslední pan kolega Ransdorf. Děkuji, paní předsedající. Já mám na paní komisařku, která má také ve svém širokém záběru. Mnohojazyčnost, eh, dvě otázky. První se týká toho, co kdysi tvořilo základ mnohojazyčnosti, to znamená klasické jazyky. Klasické jazyky byly po mnoho, mnoho generací základem k, t, k, jiný, jiným jazykům, to znamená latina a klasická řečtina. Dneska jsou to jazyky na vymření a to dokonce i tam, kde se oficiálně používá, jako je e, v římskokatolické církvi, se používá latina, tak je to jazyk barbarizovaný e, s e, italskou výslovností a myslím si, že latina si zaslouží pozornost, protože je to opravdu náš společný kulturní základ, stejně jako klasická řečtina. Druhá otázka se týká ohrožených jazyků jsou v Evropě eh, jazyky, které mají velké kulturní bohatství a jsou dnes ohrožené eh, tím, že se snižuje počet mluvčích. Já bych uvedl dva. Lužická srbština v Německu a také samozřejmě jidiš. Jidiš, která byla mluveným jazykem v mnoha evropských zemích a dneska je to jazyk na vymření. Moje otázka je, paní komisařko, co co můžete udělat ze své pozice v Evropské komisi pro záchranu jednak klasických jazyků a jednak eh, malých ohrožených jazyků. Děkuji, slovo má nyní paní komisařka. Thank you very much all of you for this, uh... Děkuji mnohokrát, eh, dámy a pánové, za tuto velmi bohatou debatu, za tyto připomínky. Pane Ransdorfe, přijďte jeden den ke mně do kanceláře a popovídáme si o ohrožených jazycích a o klasických jazycích, které já mám opravdu velmi, velmi ráda. Takže to je věc, eh, kterou si probereme někdy jindy, protože Teď máme jiné téma, ale určitě se na toto téma sejdeme. Teď tedy EIT. Já myslím, že mnozí z vás vznesli otázku v uvozovkách nadměrného rozpočtu. Proto máme toto experimentální období s tímto velmi nízkým rozpočtem. 300 milionů na tři roky, určitě souhlasíte, to není mnoho. Ale přes tento velmi omezený rozpočet musíme být spokojeni s tím, co vyprodukovali. A já si myslím, že máme velmi konkrétní důkazy o tom, co tyto tři kiky vyprodukovaly, čeho dosáhly. Já jsem zpravodajům. Máme určité dokumenty, které jsem dala zpravodajům. Pokud se nechcete podívat, mohu je poskytnout i vám. Tam jsou zhrnutá fakta. Pokud ale chceme konkurovat v oblasti inovací na světové úrovni, myslím si, že to, co navrhujeme, je možná méně, než bychom mohli očekávat, protože buď eh, budeme vystupovat seriózně, budeme doufat v nějaké konkrétní výsledky, anebo to nebudeme dělat vůbec. To je tedy můj postoj. Paní Ford, pokud mě dáte název instituce, která mě řekla, že máme k dispozici prostředky, které nemůžeme utratit, tak mě prosím to jméno dejte, protože já bych velmi ráda využila tyto prostředky k tomu, abych vyplnila tu mezeru, kterou v roce 2012 už máme. Už teď je to 53 milionů a já jsem si jistá, že se to ještě prohloubí v roce 2013, protože to, co Kiky mohou dnes eh, vstřebat eh, a to, co my můžeme nabídnout, to je opravdu velký rozdíl. Je tam mezera 53 milionů jen v letošním roce. A protože chceme se ujistit, že ty peníze, které jim dáváme, jsou dobře vynaloženy, tak právě proto všechny aktivity v rámci 20, horizontu 2020 by měly mít ten monitorovací systém, který máme pro EIT. Právě proto jsme přijali ten monitorovací systém, který má čtyři různé úrovni. Na úrovni KIK, na úrovni EIT, eh, e na úrovni Horizontu 2020 a na úrovni Evropa 2020. Takže nedáme ty peníze, pokud nejsme spokojeni s tím, že splnili to, co slíbili. Také, když hovoříme o přeskumu v polovině období, tak máme na mysli skutečné fungování. Když v polovině období zjistíme, že nějaký kek nefunguje dobře, tak ho zastavíme. Samozřejmě ho zastavíme. My nejsme připraveni na to, abychom nadále vydávali peníze na něco, co není úspěšné. Pokud jde o myšlenku těch kiků. Někdo tady říkal, že bychom měli mít nějakou instituci. Já si myslím, že kombinace mezi EIT, což je velmi nezávislý subjekt, který organizuje proces výběru kiků, koordinuje jejich práci a šíří ty nejlepší modely řízení a financování. A pak zde máme na druhé straně velmi nezávislé KIKy, které si utváří svou vnitřní organizaci, svou vnitřní pozici, své vlastní programy a pracovní metody. Toto je nejlepší možná kombinace, kterou můžeme vytvořit a poskytnout a myslím si, že je to model, který si v omezeném čase vysloužil eh, určité úspěchy. Myslím, že to zatím funguje. A omlouvám se paní Merkis, pokud to znělo trochu pompézně z mých úst, ale já si nemyslím, že jsem řekla, že je to ten nejlepší nástroj, ale je to dobrý nástroj a já jsem velmi optimistická, že pokud dáme tomuto nástroji potřeb, podporu, kterou potřebuje, tak to bude ještě úspěšnější nástroj. A samozřejmě Mnozí lidé o tom neví, já s vámi souhlasím, ale abychom eh, něco uvedli ve známost, potřebujeme na to vynaložit peníze. Potřebujeme vynaložit peníze na osvětové kampaně a informační kampaně a to je přesně ten typ činnosti, které teď máme ve svém nařízení máme tam napsáno, že 4,4 rozpočtu budou věnovány přesně na tyto aktivity, protože chceme, aby myšlenka EIT a KIKu se rozšířila všude v Evropě a ve všech regionech Evropy. Například už máme iberský KIK, který sídlí v Barceloně, nebo tedy v okolí Barcelony, ale už teď rozšiřuje své aktivity po celém Španělsku a v Portugalsku. Takže máme už tuto věc a myslím si, že ten partnerský program, který navrhujeme, kde máme experta, který pracuje v nepříliš známém centru excelence, tak může navštívit KIK, pracovat tam a potom ty své zkušenosti přivést zpátky domů do své instituce a pomoci tanka navýšit standardy v jiných institucích, v jiných centrech. A souhlasím se všemi z vás, kteří říkají, že pokud chceme rozšířit koncept EIT na skutečný panevropský koncept, tak teprve pak bude jisté, že EIT se stane skutečným konkurenčním subjektem, který bude schopen konkurovat všude ve světě. Protože podívejte se, co dělají Číňané v oblasti inovací, v oblasti podnikání. To mě opravdu děsí. A proto říkám, že když se rozhodneme dát impuls těmto činnostem, tak to musíme dělat opravdu seriózně a věnovat na to peníze, jinak to dělat nemůžeme. Kiki a EIT už velmi dobře fungují také v souvislosti s akcemi Marie Curie. A dobré na tom je, že stipendia Marie Curie, které dostávají příjemci, jsou spolufinancovány partnery EIT, průmyslovými podniky, místními orgány, regionálními orgány. Takže vytváříte takový typ synergie kterou potřebujeme mezi EIT a dalšími subjekty, protože my všichni musíme pracovat společně. Někdo z vás se zeptal, jaký je rozdíl mezi diplomy, které nabízejí jednotlivé vzdělávací instituce a tím, co dělá EIT. Tam je opravdu obrovský rozdíl. Protože jednak tedy dělají to, co dělají univerzity, to znamená poskytují vysokoškolské vzdělávání na vysoké úrovni, ale kombinují to také s podnikatelským vzděláváním. A mentoring a trénink je součástí my tam máme lidi v těch eh, umistovacích centrech, kteří proškolují mladé lidi v tom, jak třeba získat půjčky, jak přistupovat k podnikům, jak se uplatnit na trhu, jak eh, propagovat eh, své podnikání. To je takové to nastavení, které potřebujeme, abychom vytvořili pracovní místa a růst. A já jsem si jistá, že my všichni právě toto chceme. Je zde celá řada dalších věcí, ale myslím si, že určitě budeme mít v budoucnosti další příležitost. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Děkuji, paní komisařko, za vaši ochotu, za vaše odpovědi. Děkuji celé komisi a nashledanou.